Dear colleagues, let's start. Vážení kolegové, zahájíme eh, schůzí a zahájíme schválením programu. Ovšem tento program eh, obsahuje pouze ekonomický dialog a eh, výměnu Eh, názoru z eh, ministrině hospodářství z Lotyšska. A tady přejdu přímo ke sdělení předsedy. Vzhledem k dalším eh, zasedání euroskupiny o prodloužení programu v Řecku a tedy e, ministři e, nemohou být e, nemohou být uvolněni, to znamená, že ten ekonomický dialog s předsedou Ekofinu se odkládá na jindy. Další řešení v trialogu o nařízení o transparentnosti a bezpečnosti naší transakcí bylo dosaženo výsledku a shody. Výsledek je velmi dobrý. Máme tedy první nařízení o stínovém bankingu a v, v textu dohody a v zápisu se můžete přesvědčit, že mnoho z těch parlamentních bodů se zde objevilo, objevuje v tom definitivním legislativním textu. Takže děkujeme za parlament našemu vyjednávacímu týmu a sekretariátu. Také oficiálně oznamuji, že dohoda mezi Evropským parlamentem o Single Resolution Board o praktických modalitách eh, provádění eh, demokratické odpovědnosti a eh, v rámci Single Resolution Board systému SRM bylo dohodnuto a Výsledky budou předloženy konferenci předsedů, eh, která původně vydala vyjednávací mandát. Druhý trialog eh, se konal k tématu benchmark regulation a to bylo 22. června. Určitý pokrok zde nastal, ale zbývá to ještě mnoho, čili trialog bude pokračovat za lucemburského předsednictví. A ještě blížíme se k dohodě eh, Zřejmě to bude finální trialog, eh, který se odehraje příští úterý. A ještě, ještě jedna věc. Delegace Ekonu byla minulý týden v Madridu. Byl to velmi plodné a zajímavé. Podařilo se nám setkat s španělskými orgány. Debatovali jsme širokou paletu eh, problémů, nejenom tedy španělskou ekonomickou a finanční situaci, ale také španělské příspěvky eh, k zprávě pěti předsedů. A je třeba říci, že eh, se to velice blíží pohledu parlamentu. Tak to je všechno, děkuji vám. A nyní e, srdečně vítám Danielu Nui, eh, která je předsedkyní e, dozorčí e, rady e, Single Supervisory Mechanism. Je to vlastně poprvé letos, kdy se setkáváme v rámci SSM a v souladu s květnovým rozhodnutím koordinátorů byla paní Nui přizvána eh, k dnešnímu eh, slyšení. Především jsou to témata anakredy, eh, což je poskytování peněz finančnímu, finančním sektorem, půjček nefinančnímu sektoru, bankovní kapitál a dále hrozby a, pardon, a proces SRED. Takže těšíme se na zajímavé slyšení. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Jsem ráda, že mohu být opět na Ekonu úvodu poskytnu shrnutí stavu bankovnictví, tak jak spadá pod jednotný mechanismus dohledu. Zmíním se o současných projektech, potom budu hovořit o tématech, tak jak jste mě o ně požádali. To jsou především kapitálové požadavky na banky, dále proces dohledu a hodnocení SREP a e, soubor úvěrových údajů e, a na kredit. Také se stručně zmíním o spolupráci s jednotným výborem pro řešení problému. Nejprve tedy přehled stavu eh, bankovnictví. Eh, banky v eurozóně nadále zaznamenávají pokrok, řeší vlastně záležitosti, které ještě přetrvávají z finanční krize a zároveň se přizpůsobují měnícímu se regulačnímu a operativnímu prostředí to komplexní zhodnocení přineslo dost potřebnou eh, transparentnost a ukázalo, že bankovnictví už dnes je schopno čelit těm nejhorším otřesům, nicméně stále přetrvávají dvě významné výzvy. Za prvé, banky v eurozóně čelí poměrně slabé ziskovosti. To je dáno především eh, přetrvávajícím eh, křehkým a nerovným Eh, oživením hospodářství a také tady je problém nízkých úrokových sazeb. Sice se objevují příznaky zlepšování situace, ale ještě je třeba možná provést některé úpravy v podnikatelských modelech. Druhá výzva se týká velkého objemu problémových aktiv v některých bankách, což potom postihuje schopnost bank půjčovat. Platí to především protože eh, pro ty banky, které jsou vystaveny zranitelnému hospodářskému prostředí. Řešení těchto problémů eh, s půjčkami, které nejsou dostatečně výkonné, vyžaduje komplexní přístup, ale zase není jednotný recept pro všechny. Je třeba řešit eh, otázky, jako jsou obecné hospodářské podmínky, nevhodná bankovní praxe, dále eh, špatný eh, právní rámec pro vymáhání dluhů a nedostatečnosti v právních a soudních systémech. A některé této věci nespadají do mandátu SSM. Obecně slabá ziskovost a velký objem problémových aktiv nadále ovlivňují kapacitu bank vytvářet kapitálové rezervy a poskytovat úvěry reálnému hospodářství. Nyní bych chtěla prezentovat klíčové projekty SSM M a klíčová rozhodnutí od mého posledního vystoupení v březnu. V březnu jsem říkala, že zřizování eh, mechanismu SSM už bylo úspěšně dokončeno, nicméně ještě potřebujeme nějaký čas, než dosáhneme stabilní situace a eh, máme nové zkušenosti každý den. Některé věci prostě budou chvíli trvat, což je třeba vytvoření eh, společné kultury dohledu v rámci mechanismu SSM. Bude to každodenní práce a jsem si jistá, že časem tedy při přinese kýžené výsledky. V tomto kontextu jsme také provedli půlroční přeskum našich dohledových priorit, abychom zajistili, že tyto priority budou aktuální. Zohlednili jsme poslední vývoj a naše hodnocení klíčových eh, rizik. Tento poslední, tento poslední vývoj především zahrnuje potřebnou Eh, úpravu, tak aby se splnily eh, požadavky BRRD, MREL a TLAC. Eh, kvalita bankovního kapitálu, především pokud jde o odložená daňová aktiva a daňové úvěry a nejistota, týkající se prodloužení nízkých úrokových sazeb, to jsou další věci, které spadají do toho posledního vývoje. Museli jsme tedy lehce upravit ty priority pro rok 2015. Nyní přejdu k prvním dvěma tématům navrženým pro toto slyšení. To jsou kapitálové požadavky a proces SREP, tedy ten proces dohledu a hodnocení. Eh, u těch kapitálových požadavků je třeba eh, se podívat na banky, které měly velký nedostatek kapitálu, tak jak to vyšlo najevo v komplexním zhodnocení. To komplexní zhodnocení, comprehensive assessment, vlastně eh, u 25 bank zjistil nedostatek kapitálu v celkové hodnotě 24,6 miliard eur. V roce 2014 banky vytvořily 18,6 miliard nového kapitálu. V důsledku toho některé banky již vyřešily ten nedostatek kapitálu ještě před zveřejněním výsledků v říjnu 2014. Dále banky eh, musely eh, své kapitálové nedostatky pokrýt během 6 či 9 měsíců od zveřejnění výsledků tak jak eh, vlastně ty nedostatky vyplynuly z těch zátěžových eh, testů a eh, dnes vlastně ta lhůta, konečná lhůta je červenec 2015. Na začátku června většina bank už pokryla ty kapitálové nedostatky a několik zbývajících bank tento proces dokončí, měly by to ve lhůtě stihnout. Nyní přejdu tedy k tomu procesu dohledu a hodnocení. To se týká každé Eh, banky, pro kterou jsou definovány kapitálové požádavky v rámci eh, druhé třídy nebo druhého pilíře. Eh, rozhodnutí o SREP bylo přijato už pro všechny banky pro rok 2015. Tato rozhodnutí vycházela z národních přístupů k tomuto postupu SREP a doplnilo se to o výsledky komplexního hodnocení mechanismu S. SM. Souviselo to zase s těmi kapitálovými nedostatky. Museli se například pokrýt eh, ty eh, expozice, které nebyly dostatečně eh, výnosné nebo návratné. Od tohoto roku budeme na poprvé absolvovat jednotný postup SREP, což je tedy klíčový krok pro jednotný mechanismus dohledu. Smyslem je zajistit konzistentní přístup k významným úvěrovým institucím spadajícím pod mechanismus SSM. Tak, aby ta metodika SREP se uplatňovala konzistentně, tak eh, momentálně provádíme eh, podrobnou horizontální analýzu a ta hodnocení eh, v rámci SREP budou na základě výsledku analýzy potom upravena. Nicméně konzistence u těch postupů dohledu by byla lepší, kdyby všechny instituce SSM spadaly pod stejný regulační rámec. Tady ta situace ještě zdaleka není uspokojivá, protože v jednotlivých členských státech existují veliké rozdíly, pokud jde o právní úpravu bankovnictví. To platí jak pro eh, ty, které spadají pro SSM, tak pro celou EU. Eh, máme tedy jednotná pravidla eh, pro banky na papíře, ale de facto to nefunguje. Tím se dostávám nyní k regulovanému kapitálu. Jedním z hlavních cílů mezinárodního rámce Bazileje 3 bylo vytvořit odolnější bankovnictví tím, že se zlepší jak kvalita, tak kvantita kapitálu. Jak víte, Bazilej 3 byla v Evropě přijata prostřednictvím balíčku CRD4CRR. Jak Bazilej 3, tak balíček CRD4CRR zahrnovaly přechodná Eh, ujednání, která měla na pomoci tomu, aby bankovnictví eh, plnilo vyšší kapitálové standardy tím, že se bude vlastně zisk zůstávat v bankách a bude se navyšovat kapitál a dále půjčovat ekonomice. Eh, ten balíček umožnil příslušným orgánům rozhodovat, jak uplatňovat takováto přechodná ujednání Eh, což potom ale znamenalo, že mezi současnými členskými státy ta, ten způsob uplatňování byl různý. ECB teď je mm, příslušným orgánem, který zodpovídá za banky v eurozóně a snaží se tedy eh, uplatňovat svá práva a povinnosti spočívající v rozhodnutí o dohledu v zájmu bankovní unie. Za tímto účelem byl zahájen projekt, který má zjistit a posoudit možnosti harmonizace ehm, harmonizace eh, jak přechodných, tak stálých možností dohledu a eh, těch národních eh, možností postupovat individuálně. Momentálně se o tom diskutuje i s příslušnými orgány členských států a s orgánem pro bankovnictví EBA, tak aby bankovní unie skutečně poskytla finanční integraci a finanční stabilitu. Další téma, které vás zajímalo, to byla iniciativa Anakredit. Kredit. Tento projekt byl zahájen ještě před spuštěním SSM. Původním cílem bylo vytvořit eh, harmonizovaná harmonizované podrobné údaje, které by mohly být užitečné pro různé bankovní účely, jako je měnová politika, operace, řízení rizik, finanční stabilita, výzkum a statistika. A v průběhu této iniciativy jsme se také vždycky snažili minimalizovat eh, množství výkazů a zpráv, které je třeba podávat. První fáze projektu a na kredit by měla trvat až do počátku roku 2018. Během této fáze se budeme zaměřovat na půjčky, které banky poskytují firmám. Je tam dána mezní hranice 25 tisíc eur. A to by mělo umožnit eh, podrobnější analýzu půjček malým a středním podnikům. V pozdější fázi, eh, ta je plánovaná na rok 2020, eh, se budou také zkoumat například hypotéky domácnostem a mm, úvěry, které se poskytují třeba živnostníkům. To bude prováděno anonymně, toto schromažďování údajů, a nebudeme schromažďovat žádné citlivé údaje typu Eh, status rodiny anebo náboženské vyznání. Takže takovéto citlivé informace rozhodně nebudeme dělat, eh, shromažďovat. A eh, ten projekt byl spuštěn ECB ještě předtím, než dostala úkoly dohledu, ale tím, že teď máme tu novou funkci dohledu, eh, tak eh, to určitě také bude mm, přínosné eh, z hlediska této iniciativy. Díky Anakreditu bychom měli získat srovnatelné údaje, poměrně podrabné, například pokud se týče analýzy bankovních portfolií podle těch, kteří si půjčují, podle toho, jak dá jsou návratné nebo ne budou se používat různé ukazatele a analýzy, abychom byli schopni také třeba hodnotit eh, riziko u jednotlivých aktiv, abychom mohli provádět srovnávání na základě benchmarkingu a podobně. Eh, na závěr ještě eh, pár slov ke spolupráci mezi orgány dohledu a řešení problému. Chci zdůraznit, že jsem přesvědčena, že eh, SSM, eh, pro SSM bude prospěšné, když vedle něj bude existovat silný mechanismus SRM. Myslím, že by to bylo e, vzájemně prospěšné a bude to také klíčové, chceme-li minimalizovat administrativní zátěž pro bankovnictví a aby tedy banky nedostávaly informace, které budou navzájem v rozporu. Tato spolupráce mezi mechanismy SSM a SRM bude e, upravena v takzvaném memorandu porozumění, memorandum of understanding, kde budou e, popsáno, jak budou plynout informace mezi oběma orgány. ECB a SRB už si této fázi vyměňují informace, tak jak je to dáno v právních předpisech. Začala eh, spolupráce na tom plánovaném memorandu a také už jsme začali spolupracovat na některých konkrétních tématech, zvláště v oblasti eh, výpočetní techniky. Od spuštění SSM už eh, se podařilo mnohé, ale stále ještě před námi leží mnoho úkolů. Je tedy třeba ty postupy dohledu přizpůsobit v mechanismu SSM tak, abychom eh, vytvořili vysoce kvalitní eh, a jasné eh, normy. Za tímto účelem jsme letos zahájili podrobný přeskum vnitřních modelů bank na vytváření kapitálových rezerv. Také aktivně se snažíme dosáhnout konzistentního dohledu, vytvořit takovou rovnováhu mezi intenzitou dohledu eh, u velkých bank a mezi intenzitou u jiných bank a také chceme zajistit kvalitní spolupráci v rámci mechanismu SSM. Také se těšíme na výsledek legislativního procesu o eh, reformě, strukturální reformě bank pokud tento právní předpis bude uzavřen, tak bude odstraněna současná nejistota a banky budou moci vytvářet dlouhodobý podnikatelský plán. Doufáme, že parlament sehraje svou úlohu a zajistí, že právní rámec umožní jednotné provádění nařízení v rámci mechanismu SSM. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. A já myslím, že bude nejlepší, když se parlament přiklaní na stranu jednotné implementace. A e, jako první dávám slovo panu Georgisu Krysosovi. Děkuji, pane předsedo. Já tady mám otázku či otázky k tomu, e, co probíhá v bankovním sektoru ve Španělsku a v Portugalsku, e, zejména tedy po naší návštěvě v Madridu. Španělské banky, těm se daří, podařilo se jim vyřešit mnoho problémů. Ovšem na druhé straně eh, mohly by být ohrošeny velkou krizí, eh, třeba říct řeckou krizi, kdyby tedy v Řecku byla eh, vypukla bankovní krize, poněvadž pořád je tam ještě ekonomická krize a to by mohlo vyústit v krizi důvěry v eurozóně nebo jejich částech. Čili vy jakožto čelná představitelka eh, bankovního dohledu, co eh, byste doporučila, na co by se měli zaměřit, kde by to měli posílit, eh, o co by se měli zajímat v prvé řadě? Ano, děkuji vám za otázky. Země, o kterých hovoříte, ale také řada dalších, prodělali eh, skutečné reformy a restrukturalizaci určitých bank. A výsledkem je to, že se jim přiměřeně daří eh, podle našeho komplexního hodnocení. Čili není důvodu se domnívat, že eh, také vzhledem k tomu, že zde máme mechanismus SSM, a bankovní unii, e, že by se, se projevily nějaké sekundární efekty řecké, řecké krize. E, to jsou naše výsledky podle SSM. Děkuji, Eliza Ferreira. Děkuji vám, že jste mezi nás zavítala a také za poskytnuté informace. Vy jste hovořila o vztazích, o vztahu mezi dohledem a řešením problémů. Eh, paní Kenning nám sdělila, že nastalo velké spoždění v transpozici BRRD. Jak tedy spoždění této směrnice ovlivňuje eh, vaše dohledové možnosti, když tedy žádáte o posílení kapitálu nebo eh, vyjasnění určitých podmínek a tak dále, eh, zajištění rizik a tak dále. Jaká je vaše filozofie, jestliže se odvoláváte na časové horizonty, na národní možnosti, jak tedy tato nezbytná prodlení interpretujete a jak ovlivňují eh, stejné podmínky pro všechny z hlediska dohledu. Já se shoduji eh, s Koenig, myslím si, že skutečně směrnice o eh, řešení problémů a ozdravných postupech opravdu je třeba byla přijata. Důsledky pro dohled jsou takové, že místo společného jazyku, společných nástrojů podle směrnice eh, se musíme orientovat v národních režimech zemí, kde ta směrnice není implementována. To znamená, eh, znamená to více práce, více námahy a snažit se tedy poznat mnoho věcí. Dohled tedy není nemožný, ale je daleko komplikovanější. To je prostě nedostatek harmonizace, který je také dány tím, že ta směrnice byla někde transponovaná dlouho před SSM podle vlastních domácích pravidel, nebo může být situace, kde existuje eh, nadměrná flexibilita eh, v důsledku určitých národních možností, čili my skutečně potřebujeme eh, harmonizování dohled, abychom mohli dávat harmonizované výsledky. Ano, ta transpozice tam může a nemusí dávat určité výhody některým bankám. O to mě trošku působí obavy odpověď. Já myslím, že z toho eh, určitě nevyplývají žádné výhody pro někoho. Eh, prostě je jasné, že nám to komplikuje práci. A také, jak eh, říká pan předseda, ještě v roce 2016 to bude mít daleko větší váhu. Ale implementace během tohoto roku bude pokračovat a tam kde tedy nebude implementována, budeme se muset opírat o národní legislativu, kde eh, v některých případech eh, je tato legislativa poměrně podobná směrnici, a všem jinde neexistuje nebo je velmi odlišná. Ano, a my samozřejmě eh, musíme naléhat na členské země, aby s tou transpozicí pokročili. Další řečník pan Ozo. Děkuji bardzo. Szanowna pani przewodnicząca. Dziękuję. Vážená paní předsedající, poté, co e, jednotný dozorčí mechanismus e, začal být uplatňován, tak Evropská centrální banka měla dozorovat i e, sladěnost s vhodným používáním kapitálu, ale rovněž i vyhodnocování transakcí, eh, prodeje a nákupu eh, u bankovních skupin. A mě by zajímalo právě to vyhodnocování bankovních transakcí. Ehm, ptám se teoreticky, i když chci předeslat, že ono k tomu opravdu došlo. Pokud by u jednoho ze států, který se účastní eh, toho dohledu, došlo k eh, nákupu nějakého banku, eh, nějaké banky bankou z dané země a zároveň by bylo otázkou, jak, jaká je hodnota této banky, případně věrohodnosti této transakce, zda k ní došlo dobré víře, do jaké míry bychom v této situaci mohli čekat, že Evropská centrální banka zasáhne a že jednotný dozorčí mechanismus bude uplatněn. To je jedna věc. A druhá věc, jakým způsobem jsou pak rozloženy eh, kompetence vyhodnocování této transakce mezi eh, evropskou a národní úrovni, vnitrostátní úrovni. Mohla byste nám to přiblížit? Děkuji. Thank you. Uh, regarding the... Uh, Děkuji. Pokud eh, někdo odprodává nějakou banku, pokud vám rozumím, dobře rozumím, tak eh, se ptáte, zda někdo vyhodnocuje správnost eh, hodnoty té banky. No tím my se nezabýváme takovouto záležitostí. My se zabýváme pouze oprávněnosti držet nějakou hodnotu, nějaké zdroje, čili zda někdo je způsobilý držet kapitál a zda je to řádný akcionář, který případně je účastnem té transakce. A pak dopadne, to může dopadnout tak, že pokud je někdo vyhodnocen jako akcionář, který není oprávněn, tak eh, nemá hlasovací práva. Ten, kdo je drží kapitál, skutečně není oprávněn jej držet, není způsobilým držitelem kapitálu, to spochybňuje hlasovací práva. Kdysi to bylo jednotlivě vyhodnocováno, nyní v rámci SSM. A nyní vaše otázka o, k rozdělení eh, pravomocí mezi ECB na jedné straně a vnitrostátní příslušné orgány na straně druhé. No, tak k tomu určitá kompetence, určité pravomoci jsou zcela jasně v rukou SSM, což znamená v praxi eh, propojeně ECB i vnitrostátní protěžky, například eh, SREP, kapitálové požadavky. A jiné záležitosti jsou zcela jasně ještě stále v, eh, v pravomoci vnitrostátní, například vyhodnocování, zda nedochází k praní eh, špinavých peněz. A máme i případy, kdy si musíme vyžádat právní názor u, jako ECB, například vnitrostátní obce. Ten manévrovací prostor, tedy pokud něco bylo transponováno, od listopadu je už pak kompetentním orgánem SSM, ale pokud máme e, to transpoziční období, kdy už něco bylo provedeno do národného, národního práva, ale SSM ještě nezhostil se svých povinností, zda tedy máme přistupovat k situaci tak, jako kdyby to bylo SSM, kdo je odpovědné nebo ne. Pokud by šlo o nařízení, evropské nařízení, tak by tomu tak bylo má přednost, protože jde o přímo aplikovatelné právo u směrnice, která se musí provést do národního práva, je to nejasné. A tak bude vypadat práce s SSM, s použitím SSM v tom prvním roce, kde musíme postupovat obezřetně a vždy musíme vše konzultovat, aby to bylo právně v pořádku. Učíme se za pochodu a takto k tomu přistupujeme. So, Mr. Urban. Jako další pan Urban za skupinu GUE. Děkuji, pane předsedo. Vy radíte řeckým bankám, aby omezili své expozice vůči řeckému státnímu dluhu. Je tomu tak? To je má první otázka. Pokud mi řeknete, že ano, jaký smysl to má, když řecký stát je jediný, který finančně bude podporovat řecké bankovnictví v případě bankrotu? Pokud řecký stát padne, padne s ním i řecké bankovnictví. A připadá mi tedy zvláštní eh, nutit řecké bankovnictví k tomu, aby ještě více komplikovalo situaci likvidity v řecké vládě, řeckého státu eh, pokud se skutečně tady snažíte zabránit bankrotu eh, řeckých bank. Co si o to myslíte? Nejdříve bych ráda předeslala, že Skvěle spolupracujeme s řeckými dohledovými orgány, s členy tedy našeho, eh, naší dozorčí rady. Znamenitě se zhostili svých úkolů reorganizovat, restrukturalizovat řecké banky za poslední léta a sám jste byl svědkem toho, že řecké banky se eh, v průběhu komplexních eh, vyhodnocení že dopadly dobře. Tam jsem už probírala situaci řeckých bank několikrát, včetně za, zde, v tomto výboru. Nemám k tomu vlastně co dodat v tomto kole diskuse. A podobně jako mý kolegové, ráda uvidím ten bílý kouř, který bude znamenat dohodu i na politické úrovni. Dokud k tomu nedojde, jsme prostě dohlížecím orgánem a pouze monitorujeme, zda nedochází k insolventnosti. Děkuji. Sven Giggold, ano. Jenom jste mi neodpověděla na tu první otázku, jestli radíte řeckým bankám, aby omezovali svou expozici vůči nákupu řeckého státního dluhu. Děkuji. My nejsme v pozici, kdybychom měli někomu radit. My pouze pomáháme v závislosti na tom, jak nám to umožňuje právní rámec, ale rozhodnutí to není eh, ani zveřejnitelné na této etapě a oni ani se nás netážou. Děkuji, Sven Giegold. Vítejte, eh, paní předsedkyně, a blahopřeji vám eh, v, tém, v těch úkolech budovat SSM. Stále ještě jsme v této fázi. Vidíme, jak tato instituce pokračuje zdárně a to je pro Evropu dobrá zpráva. Přesto však mám určité otázky. Za prvé, metodologie vyhodnocování rizik. Rozumím tomu tak, že v podstatě nerozlišujete mezi menšími a většími institucemi. Mohla byste parlamentu podat zprávu systematičtěji, jak rozlišujete mezi většími a menšími institucemi? Je to součástí nařízení, ale mně připadá, že v praxi tyto rozdíly nevyhovují principu proporcionality. Rovněž, jak jste komentovala, anakredit, který vlastně už byl vytvořen před založením SSM, je dodatečnou zátěží, což je vždy větší problém pro menší ústavy a instituce. A poslední otázka. Ráda by, rád bych uslyšel váš komentář eh, na komentář nizozemského guvernéra, že totiž SSM je, je účelný, ale nikoli účinný. Zda tedy je možné jej v praxi uplatnit. Vidíme tam případné už problémy, které by nám zvedaly hlavu a jak vnímáte vyjádření guvernéra Nizozemské centrální banky? K metodologii vyhodnocování rizik a proporcionality. My se snažíme, co nejvíc můžeme, opravdu uplatňovat principy proporcionality Nejdříve tím, že rozlišujeme mezi takzvanými významnými a méně významnými institucemi. Ústavy u těch méně významných je stupeň proporcionality v rukou vnitrostátních dozorčích orgánů. Dám vám příklad. Například my jsme přišli s mm, doporučeními k dividendám, politice e, vyplácení dividend a e, to jsme přeposlali vnitrostátním orgánům a obrátili jsme se na ně s žádostí, aby tam uplatnili princip proporcionality a rozlišovali, pokud je nějaká instituce méně signifikantní, takže tam nemám žádné pochybnosti o tom, že silným a účinným způsobem se proporcionalita opravdu projevuje a uplatňuje. Oč se rovněž pokoušíme, je lépe a co nejlépe brát v úvahu rozdíly mezi i těmi mezi těmi signifikantními institucemi. Některé z nich jsou sofistikovanější, například těch devět globálních členů té celosvětové skupiny bankovní, pak máme trochu menší, ty tři největší například instituce v menších zemích. Mohla byste, předuše otázkou, podat zprávu, oficiální zprávu parlamentu o tom, jak provádíte princip proporcionality, to by bylo pro mě nesmírně užitečné, protože jsou na mě směřovány mnohé otázky. Ano, učiním tak. A nyní vyhodnocování rizik samotné a jak to ladí s tím přístupem SREP, s tím mechanismem, tam v podstatě zcela se pohybujeme v rámci rámce EBA. Tedy tady nebudujeme od nuly. Že by to bylo v SSM něco úplně nového. A nyní, a na kredit. Vaše další otázka. Tam jsme zjistili, že eh, od nás jsou požadovány granulární informace. Malé banky a jejich dozorčí orgány zajímají informace na této úrovni podrobnosti nejvíce, na, na té granulární úrovni, protože tam to má konkrétní význam pro místní hospodářství. E, v tomto smyslu pojímáme tu granularitu. Samozřejmě je tam i úměrna úměra určitá mezi tím, jak nastavujeme tu granulárnost a jak zatěžujeme ten orgán, ale jde o to, že vnitrostátní orgány Národní centrální banky mají možnost rozhodnout zda tedy je to úměrné a zda to funguje. A jinak eh, tady je těžko, abych já komentovala výrok eh, některé centrální banky, zda něco tedy funguje, zda je to dostačující, případně ne. A nyní eh, ta, ten rozdíl mezi efektivitou a účinností. Tady se přiznám a dám vám příklad, že naše práce je opravdu složitá. Zejména mohu dát příklad toho, že někde se směrnice netransponuje, nepřevádí do národního zákonodárství. Tam musí být každý národní eh, vnitrostátní dozorčí orgán dobře obeznámen s národními zákony a jak funguje jejich bankovnictví. Máme jich 19, no a někdy ta transpozice zabírá, trvá déle. Za prvé, vše až do listopadu se vlastně děje poprvé letos. Proto musíme nejdříve sestavit určité takzvané policy notes, snažíme se vytvářet tyto záznamy z těch průběžných zkušeností co nejrychleji, ale přece jen to trochu trvá. Nechceme přijímat rozhodnutí, které by vytvářely ten nesprávný precedent. A proto ono přece jen ty první krůčky toho nového orgánu jsou někdy trochu nejisté, a je možné nad nimi uvažovat. A druhá věc, časové rámce a lhůty, které byly nejdříve původně tedy ustanoveny, jsou pro některé vnitrostátní dozorčí orgány těžce proveditelné. A my zároveň musíme začínat tím, že Národní dozorčí orgán se něčeho ujme a pak až nastane ta etapa toho SSM a něco je doslova neproveditelné, například stanovení globálního národ, globální úrovně. Musíme zajistit, že ty kroky budou co nejsnažší, co nejpřehlednější a co nejjednodušší v této oblasti ale máme znamenité týmy k dispozici a snaží se, aby vše nastalo co nejrychleji. Takže to jsou globální SIB které rovněž musí vzniknout a některé záležitosti se musí rozhodovat eh, až v poslední minutě, někdy až vlastně po té lhůtě, ne vždy, ale stále se učíme. Děkuji. A k proporcionalitě bude mít EIB zajímavý workshop k uplatňování principu proporcionality eh, v rámci národních regulatorních rámců, to bude v pátek eh, a jako další pan Zany a tady předávám předsednickou funkci na trochu. Jo, o tre domandy. No, děkuji. Já mám tři otázky na paní předsedající. Za prvé, ty zátěžové testy. V roce 2015 z toho, jak jsem to pochopil, se zátěžové zkoušky konat nebudou nastanou až v roce 2016 a zajímala by mě metodologie u těchto testů. Zda tam bude něco pozměněno a zda máte v úmyslu vyhodnocovat i riziko expozice na nástroje, sekundární nástroje, například v těch bilančních kontextech hlavních finančních institucí. Pak máme kauzu ETA Bank. To je první případ, kdy je uplatněna právě nová směrnice RRD. Je možné, že německý a rakouský systém by mohl narazit na určitě obtíže, když mu tedy schází ta veřejná e, kontrola a zamýšlí se SSM nebo běží tam úvahy k potenciálnímu riziku pro případ, kdyby například v Rakousku nebylo a v Německu eh, provedena ta směrnice? A pak eh, třetí otázka, kauza Monte de Pasky ze Sieny. Ten, ba, ta banka propadla, mohli bychom říci, u těch zátěžových zkoušek, ale už reagovala na to a navýšila kapitál o 3 miliardy eur a moje otázka zní, zda po tomto navýšení se už přehodnotila situace u Banka de Pasky, zda tedy bude ještě něco, co se od něj bude žádat, anebo zda už to splňuje ta kritéria. Děkuji u těchto zátěžových zkoušek. Ano, máme 123 bankovních skupin, takže opravdu mnohé zátěžové zkoušky musely proběhnout. A pokud bychom chtěli, aby vše bylo hotové, tak to by bylo příliš. Ani v USA, pane Zany, se to takto nedělá každoročně. Chceme se zhostit svého úkolu u těch stres testů EBA a proto počítáme s tím, že se to bude znovu konat v roce 2016. Začínáme uvažovat o tom, jak vše uspořádat, jak to bude vypadat komplexně, ale práce na tom, co nastane v roce 2016, zahájíme v září. A pak eh, neprovádění BERD v určitých státech. Situace je poměrně jasná. Eh, zda je ta směrnice provedena národního práva nebo ne a jak bude vypadat situace v těch zemích, kde té transpozici nedojde. Víme, že i my máme tedy odborníky, kteří se nám podívají na ten zákonný rámec, zda tedy tam je ten příslušný zákon nebo ne. Když chybí, tak kontaktujeme ministerstvo financí v dané zemi. Stejně jako eh, DG pro uh, hospodářskou soutěž má určitý standardní uh, postup při řešení problému. I my vedeme dialog k tomu, co je třeba vykonat v rámci jednotného řešení problému. Tedy je nám známá situace v každé zemi a opravdu uh, čekáme, že k té transpozici dojde, protože jinak nemůžeme pracovat, anebo je to mnohem složitější pro nás. A ještě jste se tázal na Montepasky. Eh, ano, scházel mu kapitál, přistoupil k tomu, že dorovnal ten schodek a zhostil se toho v termínu, takže to je dobré. V pořádku, k tomu nemohu už nic dodat. Thank you, Mr. Bernard Monod. Děkuji, pan Bernard Monod. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, vy jste na začátku června oznámila, že přistoupíte k novým zátěžovým testům v roce 2016 u 123 systémových ústavů pod vaším dohledem. Jak eh, to bude vypadat s metodou? Já jsem minulý rok říkal vám, že ty testy, které jste prováděli, měřily vlastně dopad, individuální dopad eh, eh, krizového scénáře, ale nikoli v kombinaci. A mě by tedy zajímalo, jak budete postupovat nyní. Dále, budete analyzovat třeba dopad kombinovaného šoku na rozvahy bank v případě, že třeba e, padne cena nemovitostí nebo padne cena dlouhodobých e, sazeb a podobně. Pan Cany hovořil o problematice Eh, závazků eh, a pozic u CDS a já se tedy domnívám, že jsou velice podceněny a v případě větší krize by mě zajímalo, zda solventnost bank nebude ohrožena v takovéto situaci. A poslední věc, cítíte se skutečně nezávislá při svém dohledu, pokud jde o poskytování zpráv pro radu guvernérů ECB? Děkuji. Děkuji. Co se týče metody zátěžových testů v roce 2016, tak budeme do značné e, míry v rukou EBA, protože to budeme dělat ve spolupráci s tímto orgánem a e, diskuse o tom zatím ještě nezačala. Diskuse bude zahájena na podzim. Pokud jde o ty scénáře, mnoho aktérů eh, do těch scénářů vstupuje. Je to komise pro ten scénář baseline, dále eh, SRB, to je ta rada, Evropská rada pro systémová rizika, další část ECB, eh, e eh, také další útvar, který má na starosti finanční stabilitu, ten také do toho vstupuje. A nakonec právě v EBA se hlasuje o scénářích těch zátěžových testů. SSM je členem EBA, ale nemáme hlasovací právo. Naši členové hlasují přímo. My jakožto ten mechanismus hlasovací právo nemáme. A to všechno tedy bude probíhat ve vzájemné spolupráci a koordinaci a nakonec ten mechanismus SSM e, vlastně bude vycházet z toho, co schválí EBA. A já si myslím, že to je dobré, že se tím zamezuje jakémukoliv střetu zájmu. a můžeme využít zkušeností lidí, kteří to téma dobře znají při přípravě zátěžových testů a my potom vlastně podle těch jejich pokynů postupujeme. Vy jste hovořil o kombinovaných scénářích, které nejsou tedy prováděny. To je právě rozdíl. My tady teď hovoříme o provádění zátěžových testů u, mm, vlastně v širokém rozsahu. Ale pak probíhá celá řada eh, třeba věcí, které se dělají jenom v nějakém menším rozsahu, o kterých se tolik nehovoří, ale pravidelně se dělají. A vždycky, když nějaký orgán dohledu ehm, se zeptá, tak jako já se ptám svého týmu, co by se stalo kdyby, a pak řeknu dvě, tři věci a zeptám se jich, jak, jaký by to mělo dopad na banky v rámci SSM, tak už to samo o sobě je vlastně zátěžový test. Já dostanu eh, výsledek něčeho, co kombinuje různé možné události. Uh, je to zcela běžnou součástí každodenní práce eh, orgánů dohledu, eh, že provádíme takovéto zátěžové testy. Samozřejmě podle toho, jakou otázku položíme, můžeme se zaměřit na malé maloobchodní banky nebo na velké banky se složitou strukturou, eh, ty banky CDS a to všechno se tedy zohledňuje. Samozřejmě může se stát, že zapomeneme otestovat nějaký konkrétní rizikový faktor, ale upřímně myslím, že spíš ne, protože opravdu eh, testujeme jich hodně a hodně zvažujeme důsledky různých událostí a různých situací. Jestli se cítím svobodná a nezávislá ve výkonu své funkce, ano, rozhodně. Já jsem velice vděčná ECB, že e, nám vlastně poskytuje rámec e, a podpůrné prostředky pro práci a díky tomu já se mohu skutečně plně věnovat tomu dohledu, pokud jde o postup náboru pracovníků, a například výplatní pásky našich zaměstnanců, etický kodex a podobně. To všechno dostáváme od ECB a je to dobré, protože tím se můžeme čistě soustředit na dohled a já se v něm cítím velice svobodná a nezávislá a byla jsem vybrána parlamentem a to je také e, důležitý prvek této legitimity a nezávislosti. Alala Masur. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, vy jste nám řekla, že mezi členy eurozóny jsou stále různá vnitrostátní pravidla. E, některá pravidla jsou starší, některá pravidla e, vycházejí z uplatnění těch vnitrostátních obcí a vaším cílem je zblížit ta pravidla a zabránit tomu, aby nebyla příliš v rozporu. Můžete nám říci, v kterých bodech se v současnosti nejvíce ty eh, situace v členských státech liší a které body by mohly takto ještě přetrvat i po ukončení stávajícího přechodného období. Děkuji. Děkuji vám. Ano, skutečně jsou tady určité národní obce, tedy ty možnosti individuálního rozhodnutí a od listopadu 2014 u těch obcí, které jsou v rukou orgánů dohledu, to, je zhruba, to jsou zhruba dvě třetiny, tak tam SSM má povinnost rozhodnout, které obce se zachovají. My jsme se tedy tomuto úkolu věnovali. Samozřejmě chceme maximální harmonizaci, ale chceme, aby ta harmonizace proběhla na základě jasně daných kritérií. Zřídili jsme pracovní skupinu, která předloží návrhy. A musím říci, že se cítím velice příjemně překvapená, když vidím tu dobrou vůli k této práci. Myslím, že většina těch národních eh, obcí eh, bude moci být řádně harmonizována. Jsou tady i citlivé otázky. Všichni jste hovořili o tom, eh, slyšeli o tom dánském kompromisu, jak se budou řešit například otázky vlastnictví kapitálu pojišťovnami, nebo jaký je režim aktiv odložených úvěru, to jsou ta tzv. deferred tax assets v angličtině, které se mohou využívat v případě budoucích zisků a mohou se objevovat ve vlastním jmění bank i nadále. Takže tady je určitý eh, manevrovací prostor, který je poměrně velký a může to pochopitelně znamenat odlišné situace pro banky. Tyto eh, obce, a pak jsou ještě další, je jich zhruba deset, Eh, bude obtížnější řešit. My jsme provedli eh, studii analýzu dopadů, budeme mít výsledky v nadcházejících dnech a vždycky, když ten dopad je výrazný, eh, tak zohledňujeme i legitimní očekávání bank, které v minulosti měly právo tyto národní obce využít které jsou prostě flexibilnější, nejsou tak náročné a myslím, že základní je dospět ke konvergenci a v případě nutnosti tedy se budeme snažit poskytnout dostatek času i pro harmonizaci těchto obcí. Nevím, Jaký bude konečný dopad, nevím, jaké bude konečné rozhodnutí eh, té eh, rady dohledu u těch nejsložitějších otázek, ale myslím, že ty výsledky dosavadní a eh, dosavadní diskuse, to jsou věci velice povzbudivé. Děkuji. Samozřejmě, že parlament bude mít velký zájem o tento posouzení dopadu. Pan Simon, eh, děkuji za eh, toto vysvětlení, zejména tady odpověď panu Kirchhoffovi, eh, které se týkají malých podniků a úvěrů. Chci navázat. Hovořím zejména o menších bankách. Tady jsou ty anakredity. A u úvěru od 25 tisíc eur eh, je třeba vyplnit 120 políček eh, v formuláři. 150 různých datových údajů, když chcete, já nevím, postavit garáž. To je neuvěřitelné. Dodnes tady eh, nikdo nevysvětlil, co vás vede k přesvědčení, že všechna tato data jsou potřebná neabsolvovali jsme žádnou, žádné slyšení, žádné vysvětlení, žádnou diskusi o tom, proč to je tak nutné. Já bych vám skutečně byl velmi vděčný, kdybyste nám to vysvětlila, buď dneska nebo nějak písemně, abyste nám tedy vysvětlila, z jakého důvodu je opravdu nutné, aby to takto bylo. A druhá otázka, komunikace s bankami. Já tady mám například eh, svaz družstev z Políní a Vestfálska, eh, jde o družstevní banky. A eh, tady, se, tady to je o poplatcích, které centrální banka opět vybírá jako data. Čili tyto družstevní banky musí předkládat určitě data, předkládat data a dostávají tyto požadavky pouze v angličtině a je tam, je to doprovázeno tedy e, německ, překládem do Němčiny, který není oficiální. Takže co to je? Takže tady je třeba zajistit, aby všechny potřebné informace byly Eh, oficiálně předloženy do eh, každého jazyka, každé země, které se to týká. Eh, kolik času potřebujete na to, abyste to zajistili? No, pokud se týče anakreditu, potvrzuje, co už jsem řekla. A sice, že ta úroveň eh, informací, podrobnost informací, eh, to, na to jsme se dohodli už tedy, když jsme přebírali tyto dohledové pravomoce. A samozřejmě analýza eh, těch nákladů a jejich oprávnění, tak to bylo analyzováno na úrovni centrálních bank. To není naše práce, to je vlastně projekt centrální banky. Také bych měl říci, že tento eh, proces eh, neobsahuje žádnou veřejnou konzultaci. ECB chce vytvořit dedikované webové stránky k anakreditu, což bude takový ten komunikační eh, kanál Eh, s zainteresovanými stranami a bude nás zajímat tedy, eh, bude nás zajímat reakce od veřejnosti. A budeme chtít eh, pomáhat formou častých otázek. Takže mm, ano, my bychom eh, rádi, eh, tedy, aby se tady odehrála nějaká výměna informací. Eh, co se týče našeho dozorového orgánu, tak musím říct, že u nás nepanuje právě jednota o tom, nakolik podrobné informace potřebujeme, ale v určitých zemích určité dozorové orgány mají opravdu náročné požadavky na poskytování dat. A čili jestli v tomto, eh, v tomto ohledu jsou nějaké výrazné námitky, tak ECB to určitě eh, vezme v úvahu. Ano, to asi byste zasloužil větší pozornost, ale prostě to není něco, co jsme vymysleli my. Pokud se týče jazyku, tak samozřejmě eh, jazyková problematika v Evropě je tedy komplikovaná, možná komplikovanější, než jsme čekali a stojí nás to více peněz, než jsme čekali. Ale Eh, jménem té ECB, té části ECB, mechanismu SSM a národních eh, částí SSM ohledně toho, kdo tedy eh, má být zodpovědný za, za překlady. My provádíme množství překladů, ale pokud se tedy něco ještě neprovedlo, tak nám to řekněte, že to chybí a že je třeba to dodělat. Ale to je odpovědnost buď to národních dozorových orgánů na no ECB v rámci SSM. Pokud se týče vztahu ECB a národních bank, které chtějí komunikaci eh, v národním jazyce, tak já opravdu velice přísně eh, hlídám, aby to tak bylo, včetně e-mailové komunikace a příloh a tak dále. Ale poněvadž to už je tedy méně, méně formální záležitost, tak tady eh, to Eh, používání národního jazyka trošku možná hapruje. Děkuji, Gunnar Hökmark. Děkuji vám. Mnohé otázky se týkají o tom, eh, co se bude změnit, co se nebude změnit, jak naložit s příležitostmi. Ale možná takový celkovější, přehlednější pohled by byl zajímavý abychom se tady nebavili o tom, eh, jestli to máme tady sklenici na půl plnou nebo na půl prázdnou. Eh, když se podíváte na evropský bankovní sektor s novými požadavky, eh, kapitálovými požadavky EB, jak byste popsala současný stav a slabiny bankovního sektoru z vašeho pohledu? kde jsou nedostatky, kromě toho, že v některých členských státech se čeká na implementaci legislativy. Ale třeba byste mohla říci, jak jsme na tom v porovnání s dobou před pěti lety a jakými slabinami se musíme zabývat. Děkuji. Pokud se týče toho nařízení a možná směrem ke zdraví bankovního sektoru, co se týče toho nařízení, bylo dosaženo značného pokroku. Máme lepší regulaci bank, poučili jsme se z krize. Součást těch potíží je, že jsme pořád s v přechodném období v CRD 4, ERB, SRM. Takže plody nové a lepší a přísnější regulace, to si ještě prostě vyžádá pár měsíců a let. Co se týče bankovního sektoru, všechny banky eh, si eh, zlepšily a posílily své bilance, a přizpůsobili se výzvám nového regulačního prostředí. Přesto navzdory tedy o úsilí posílení kapitálu v minulých letech bankovní sektor eh, čelí výzvám eh, nejméně na dvou frontách. Za prvé, eurozóna eh, se potýká s relativně nízkou ziskovostí, v, v, což souvisí s těmi cyklickými vlivy eh, a obdobím zotavování samozřejmě. A kromě hospodářského cyklu tady máme fak, takové faktory, eh, že, jako, eh, že banky potřebují upravit své obchodní modely eh, nový, novému prostředí i regulačnímu. Eh, druhou výzvou, eh, zejména pro banky ve zranitelnější zemí, to jsou velké problémové pro, problémové položky v jejich bilancích. Jsou to špatné půjčky, špatné úvěry a tady k tomu je třeba přistupovat komplexně. Není tady jedno řešení pro všechny, je tady mnoho faktorů, jako obecné ekonomické podmínky, špatné banko, špatná bankovní praxe, nedostatek kapacit Eh, soudních a justičních a tak dále, čili tam jsou i příčiny mimo bankovní a mimo dosah SSM. Celkově eh, slabá ziskovost, eh, špatná návratnost starších, starších investic, to si vyžaduje potom větší kapitálové polštáře a tak dále. Ale v tomto kontextu eh, vidíme značný pokrok a situace se každopádně zlepšuje. Tak to byla dobrá zpráva. A nyní pan Mavrides. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři velmi krátké otázky. A one spolu souvisí, přičemž se spíše zaměřují na eh, ekonomiku, spíš na účetní pohledy. Když používáme agregovaná data, eh, můžeme občas přehlédnout eh, specifické problémy konkrétních zemí. Například Kypr. V současné chvíli více než 50 eh, investičního portfolia eh, prostě nemá žádné, nevrací zisky, ale zároveň eh, banky na Kypru jsou ziskové. Druhá otázka. Řecké banky na Kypru Eh, bude to pro Kypr znamenat nějaký problém, pokud dojde eh, ke krachu Řecka? Eh, nějaké opatření proti tomu? A třetí otázka. Jak jste řekla v úvodním proslovu, dohoda o, na politické úrovni o Řecku bude poskyto, bude považována za eh, vhodnou. Eh, myslíte si, že eh, pokud dojde k dohodě, tak zůstane nebo ustanou, ustane odliv kapitálu z řeckých bank? To byly stručné otázky, ale tedy hutné. Tak, to, že používáme Eh, agregovaná data, tak můžeme přejednout specifické problémy. No tak samozřejmě daty to všechno začíná, ale my samozřejmě musíme mít data, která jsou kvalitní. To je prostě takový náš teploměr. Co se týče vztahu eh, mezi ziskem a špatnými investicemi, tak eh, to je eh, otázka, eh, jak jsou tedy, jaké jsou třeba rezervy, jak jsou pokryté tyto špatné investice. Tento problém, podobně jako další, tady se k tomu budeme snažit přistupovat z hlediska osvědčených dozorových postupů. Máme země, které tyto problémy eh, řeší velice dobře. Příkladem je Irsko. Eh, my studujeme, jak si Irsko povedlo, poradilo se špatnými investicemi a jak bychom to mohli aplikovat jinde. Co se týče případných eh, důsledků potíži řeckých bank na Kypru, tak tady musím říct, že SSM tady hodně pomáhá. V SSM je jak Řecko, tak Kypr. A to znamená, že ty problémy můžeme řešit eh, konstruktivně. Musíme říci, že pobočky řeckých bank na Kypru jsou velice eh, dobře financované, mají eh, slušnou úrovni, úroveň kapitalizace, čili my tam tedy eh, nevidíme problém. Jsou tedy likvidní a solventní na standardní úrovně. Jsou samostatně tedy likvidní a solventní. No a co se týče rozhodní, rozhodnutí na politické úrovni, to není Eh, to se nedá vědecky spočítat. Eh, eh, my tedy můžeme maximálně posoudit rizika a přijmout kroky v rámci, tedy v daném právním rámci. To je všechno. Děkuji, pan Murza. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl dvě stručné otázky k bankovnímu sektoru. Vidíme zvětšování eh, hrozby eh, bank z hlediska státních eh, půjček. Mě by zajímalo, jestli SSM posuzuje riziko, která vyplývá z zvýšené expozici bank zadluženým státům a také A také eh, máme tady to eh, zero waiting, pokud se týče státních půjček a dále, jaký eh, je podíl suverénních půjček, tedy státních půjček, které je, jsou vhodné pro banku nebo povolené pro banku, jaká je tedy ta úroveň, aby se nedeformoval trh eh, bondů v Evropě. A dále, eh, jaké je to, pokud se týče expozice bankovní bilanci, eh, poněvadž v posledních letech o tom byla hodně řeč. A zajímá mě, zda máte nějaký názor k zapojení mimobilančních, mimobilančních položek do dozorového mechanismu protože to se eh, často používá jako na obcházení eh, pravidel pro kapitálovou přiměřenost. Can I ask you not to talk in the room? Prosím, nebavte se nám v této místnosti. Děkuji. Riziko z pohledu státní zadluženosti. Já už jsem k tomu hovořila. My jsme se z krize hodně poučili, pokud to bude, bylo vůbec potřeba. A totiž, že um, expozice na uh, státní um, zadluženost nejsou rizikové a proto by neměly být takto hodnoceny a kategorizovány, ale i tam by měl být určitý limit. Tedy začalo se tím zabývat bazilejský výbor a doufejme, že vznikne i mezinárodní standard, protože takovéto mezinárodní pravidlo by bylo ideálně implementovatelné i v Evropě. Tedy po, počkejme, uvidíme, jak se situace vyvine. A v skutku bude potřeba postupně zavádět nová pravidla. Nechceme, aby vše vedlo k problémům tím, že by ta změna byla příliš náhlá, příliš brutální, ale často opakujeme, že tam to není úplně bez rizika, že by tam mělo být vážené to riziko, i pravidla pro diversifikaci by měla být brana v úvahu a všichni by se měli postupně pohybovat směrem ke zlepšování situace, aniž by čekali kdy nastanou ta nová povinná pravidla. A pak eh, expozice na eh, rizika rozvahová eh, expozice. Provádíme velice silné vyhodnocování této podrozvahové expozice nikoli pouze derivátu, ale ta zátěžová část té komplexního vyhodnocení obsahovala i velice podrobný přehled právě u derivátu a tam jsme používali e, metodologie EBA a tam bylo třeba celé celkově a podrobně vyhodnotit e, jak hodnotu, e, tak šest scénářů a všech šest bylo podrobeno zátěžovému testu. A je třeba mít za to v jednom tom testu, že dojde eh, k eh, nedostatku likvidity u těch největších derivátů, mm, partii derivátů, které banka drží. Tady ale já to v popisu práce nemám, já provádím pouze dohled. Děkuji samozřejmě zajištění řádného zacházení se státními e, dluhy je součástí vnitrostátní politiky a tam i místo předsedkyně, či pět předsedů řekl, že by to mělo být součástí vnitrostátních politik a orgánů. Nina Jill, už mám pouze krátké věci, protože na zbytek jste v podstatě odpověděla. Chci se soustředit na následující věc. Domníváte se, že máme e, přístup k financím a e, regulatorní rámec ve správné rovnováze, protože některé e, oblasti a rezorty mají pocit, že jsme v Evropě příliš opatrní a tím vlastně na tom získávají cizí banky, které nemají až tak svázané ruce. Jak jaký máte na to názor? A s tím se pojí i otázka. Unijní ekonomika je více závislá na bankách při získávání financí než například USA. Vidíte tady určité vývojové evoluční trendy, co tím myslím, jak se vyvíjí um, bankové úvěry ve vztahu k reálné ekonomice malým středním podnikům. Já mám například obavy, že vidíme významné rozdíly mezi požadavky na SME, na malé střední podniky, například mezi Německem a Španělskem. A pak ještě velice stručně eh, bych se chtěla pohnout k směrem k CMU a sekuritizace je významným prvkem eh, CMU a může se stát důležitým nástrojem k eh, posílení transparentnosti. My jsme v parlamentu byli pro jasná kritéria která rozliší transparentní sekuritizaci, jednoduchou sekuritizaci a učinit ji eh, transparentnější. Eh, odborníci se domnívají, že by měl být depozitář dat, který zaregistruje každou sekuritizaci a eh, její monetární účinnost a souhlas předpisy. Myslíte si, že by to bylo k něčemu, kdybychom tento nástroj už měli v minulosti v Evropě? Děkuji. Co se týče právního rámce a regulace přístupu k prostředkům a na druhé straně dohledu. Já si nemyslím, že by v Evropě byl ten dohled přes přílišný, přehnaný. Ono v Evropě spíše máme uh, velkorysejší, zavádějí například CRD4 a CAH. CRR. Oni jsou v USA v tom mnohem razantnější. My jsme velkorysejší a právě toho bohužel zneužívají některé banky, které zaostávají v tom provádění a v tom jak například zacházejí s těmi historickými aktivy a to je slabým tou achilovou patou ekonomiky, protože určité banky eh, půjčují hospodářským subjektům, ale pokud jsou eh, nedostatečně kapitalizované, tak eh, půjčují pouze v obdobích, kdy vše vzkvétá, no a často jsou tím spouštěčem té krize. A jakmile ta krize nastane, tak už ta banka nemůže, nemá komu půjčovat, nemá jak půjčovat, mizí a tu ekonomiku zatěžuje tím či znerovnovážní. Takže ne, nejsme přehnaně regulovaní v Evropě, spíše se snažíme vše zavádět postupně, abychom nenarušovali ty mechanismy poskytování úvěru a přesto, že bude vše přísnější, že vše poběží. Musíme zajistit, aby se banky opravdu zabývaly tím, čemu říkáme legacy assets a expozicí na eh, špatné eh, dluhy. Eh, ano, máme v určitých zemích problémy, ty jsou reálné. Vše závisí samozřejmě na hospodářské situaci v dané zemi, na míře růstu v té které zemi. A já se domnívám, že bankovní unie právě vede ke snižování těch rozdílů, i když samozřejmě není schopna potlačit uh, sta existující rozdíly. Ale jak jste sama řekla, eh, pokud chceme po technické stránce se dále pohybovat eh, k těsnější bankovní unii a když máme anglickou centrální banku, která je schopná vytvořit eh, jednoduchou, kvalitní, přehlednou sekuritizaci, tak eh, pak můžeme toho využít, abychom měli více uvěrovů k dispozici pro malé střední podniky. Je to proveditelné, když se to oživí, no a depozitáře dat. Ano, je to užitečné a vlastně se vracíme k problému, o něž jsme hovořili. Je to přílišná zátěž zapisování eh, těch dat do těch depozitářů, vyplňování těch formulářů, tam bude třeba nalézt příslušnou rovnováhu u toho, co například by měla mít povinnost vyplňovat menší banka. Ale když chceme, aby i ty banky eh, maloobchodní eh, mohly půjčovat i ty malé banky, abychom věděli, že dobře půjčují, tak je to nutné, abychom o tom něco věděli. Děkuji, Notis Marias. Ευχηθήκατε να υπάρξει λευκός καπνός στις διαπραγματεύσεις. Řekla jste, že doufáte, že uvidíte ten e, bílý eh, kouř brzy jako završení vyjednávání mezi Trojkou a řeckém. Ale Trojka má obrovské požadavky. Chce, aby e, to či ono ten stát to učinil a argumentace zní tak, že pokud nebude Řecko pokračovat e, v programu úspor, tak e, řecké banky už nedostanou peníze v rámci ELA, čili té asistence liquidity pro krizové situace. Já jsem už před měsíci se tázal, proč jste řeckým bankám řekl, eh, aby nekupovali eh, státní dluhopisy. A vy jste 2. dubna řekla, že se s řeckými bankami bude zacházet stejně jako s ostatními eh, po stránce dohledu. A já mám tedy jednoduchou otázku, která z toho plyne. Pokud řecká vláda nedospěje k dohodě do 30. června se svými um, partnery a od 1. července už nemáme žádné memorandum, nemáme program, bude ECB zacházet s řeckými bankami jinak z pohledu jejich kapitálového zajištění prostřednictvím ELA? Změní se kritéria uplatňování ELA? i když tam nebude žádná dohoda? A co vaše povinnost dohledu? Změní se vaše úloha, když už Řecko jakoby se všeho vypadne, anebo vše bude probíhat nezávisle na tom? Ehm, zda eh, například to bude irrelevantní. A pak ještě pan Zarianopoulos jako poslední. Κύριε Πρόεδρε, απλώς θυμίζω ότι ήμουνα στον, με απάντηση της Předsedo, děkuji. Já jsem pouze chtěl říci, že já jsem byl v tom původním seznamu, to je jenom pro pořádek těch řečníků. A já mám otázku, tři názory bych si rád vyžádal ve vztahu k Řecku. Vy jako představitelka dohledu se účastníte například toho, jak uspořádat tvar těch bank. Například, kolik mají mít vlastního kapitálu, anebo kolik soukromého zadlužení se přetransformuje v zadlužení veřejné. A nyní u toho memoranda Řeci schudli, jsou nezaměstnaní, nejsou schopni splácet své úvěry. Většina tedy úvěrů v Řecku e, jsou ty špatné úvěry e, kde nejsou splácené. Proto musí řekové přistupovat k novým opatřením, což ale znamená, že ten začarovaný kruh se ještě prohlubuje. Lidé schubnou dále, ještě méně z nich bude schopno ty úvěry splácet, ještě menší mírou. Přijdou o bydlení, e, Udržitelnost bank, myslíte si, že v tomto kontextu je vůbec možná? Vy dozorujete nějaké banky, ale my se obáváme, že právě eh, ty um, nesplacené úvěry budou obrovským problémem. Sekuritizace. Tam se to prodává investičním firmám za mizivou hodnotu. A banky se však uh, jiné banky. Na tom obrovsky vydělávají. Dochází k sebevraždám a zaručujete vy opravdu solventnost? A teď ty takzvané bad banks, ty špatné banky, oddělí je někdo e, ve smyslu toho, že u nich převažují ty špatné e, úvěry a koupí je někdo, bude je někdo prodávat ty špatné banky někomu. Eh, tak nejprve bych chtěla říci, že my samozřejmě máme velké pochopení pro problémy řeckých občanů a chci říci, že jsme o tom diskutovali soukromně s kolegy z řeckého dohledového orgánu, takže já si dobře uvědomuji problematickou situaci lidí. Nicméně já nemám nic společného s ELA, to je měnová část ECB. A e, zákonodárci, vy ve své moudrosti jste mě tedy e, dali určitou funkci v rámci oddělení měnové politiky a dohledu. A skutečně, když hovoříme o řeckých bankách, tak eh, k ním přistupujeme jako k jakýmkoliv jiným bankám, které jsou součástí SSM. Řešíme stejná témata, stejné situace, snažíme se postupovat maximálně konzistentně, ale zároveň také přihlížíme ke specifikům jednotlivých zemí či ke konkrétním okolnostem. Ano, skutečně Eh, vlastně se podílíme na rozhodování eh, procesu SREP pro řecké banky. Máme mm, podíl na aspektech obezřetnostní politiky, ale to už dělali před námi řečtí kolegové. Oni jsou dobrým orgánem dohledu, odvedli dobrou práci při restrukturalizaci a reorganizaci řeckého bankovnictví. Takže mm, my prostě navazujeme na jejich vynikající práci. Co se týče otázky těch nerentabilních půjček, tak já jsem si vědoma, že to je mnohem víc než jenom bankovní problém a že je třeba to řešit z různých úhlů. A jak už jsem řekla, budeme se snažit eh, třeba analyzovat to, eh, co se udělalo v Irsku, využít to jako takové srovnávací kritérium pro situaci v jiných zemích. A pokud eh, tak učiníme, tak potom vlastně budou uh, využívat i zkušeností toho irského orgánu dohledu ale máme mnoho bezdomovců v Řecku. Já ještě dokončím své vysvětlení. Sekuritizace může i nemusí být řešením a co se týče už špatných bank, ano, to může být řešení. Je třeba to vnímat v kontextu právního rámce což znamená, že je-li to nekvalitní banka, eh, tedy státní, tak nebo veřejnoprávní, tak musí být eh, to potom předáno generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž. Předseda, děkuji mnohokrát. Eh, to bylo velice zajímavé slyšení, druhé běžné veřejné slyšení v roce 2015 se bude konat 19. října a samozřejmě ještě rozhodneme o tématu, včas vám pošleme otázky, takže děkuji mnohokrát, že jste přišla. Thank you. Sorry, there was a small problem to assess. Děkuji, omlouvám se, měli jsme malý problém s hlasovacím seznamem, ale teď už se to vyřešilo a můžeme tedy přistoupit k hlasování. Začneme zkouškou, takže prosím, kdo nemá hlasovací kartu, přihlašte se. Pouze Pervanš bere se, dobře, bereme to na vědomí. Zahajuji zkušební hlasování. Zahajuji zkušební hlasování. This Beres. Okay. So take into account if there are, of course, already enough, the SMB. Okay, vote is closed. Končím hlasování. Výborně. A začneme tedy hlasováním o zprávě Svena Gigolda na téma statistika týkající se platební bilance. Nejprve kompromis A ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, ověříme hlasování o druhé části, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? To je o tři stránky dál v seznamu. Tak zřejmě ty se neberou v potaz podle mých informací. Takže 22 až hlasujeme, jak jsem říkal. Takže 22, kde je pro? Proti? Zdá se to schváleno, ověříme ale, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis B, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis C, pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, ověříme 27. Končím hlasování. Zamítnuto. O 28. nehlasujeme. Čtyřka pro. Proti. Ověříme, asi zamítnu to, ale ověříme. Končím hlasování. Ne, tak přijato, schváleno. 29 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, ověříme 31, zahajuji hlasování, asi zamítnuto, ale předtím jsem se spletl. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, Ověříme to. Hlasování o návrhu 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Devítka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Jedna pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní hlasujeme o textu v pozměněném znění. Jmenovitým hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme o rozhodnutí zahájit jednání s radou podle článku 73. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Stále ještě někteří kolegové musí odhlasovat. Končím hlasování. Schváleno. A máme absolutní většinu a můžeme tedy zahájit jednání s radou. Děkuji vám a blahopřeji zpravodaji. A teď přejdeme k návrhu stanoviska Georgia Kric Kircose o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné zprávě ekonomických záležitostí. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, ověříme sedmičku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Takže tím pádem 13, 14, 17 padají, devítka. Pro, proti, schváleno, 11 pro, proti, ověříme, 11 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 13 pro, ne, tak to ne, 15 pro, 15 proti, zdrželi se, zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 18 pro, proti, asi zamítnuto, ale ověříme osmnáctku. Končím hlasování. Takže zamítnuto, protože ten počet hlasů je stejný. Kompromis B v několika částech. První část pro proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 28 pro, proti, ověříme 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Berez hlasovala pro, takže schváleno. 29 pro, proti. Ověříme zase 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zase remíza, a takže v tomto případě zamítnuto. 30 pro, proti, tak nevidím ruce, musíme ověřit třicítku, zahajuji hlasování. Aha, tak eh, vy jste se nepřihlásili, takže schváleno. Kompromis C, část 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, část 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D s Takže 40, 39 teď. 39 pro, proti, Takže to musíme ověřit. 39. 39. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď kompromis D s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Proti? Ověříme hlasování o ústním pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď hlasujeme o kompromisu bez tohoto návrhu. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, ověříme 45, zahajuji hlasování. Sure, but so far. Vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. 46 tedy padá. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, původní text pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se schváleno, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 52 pro, proti, zdrželi se schváleno, 53 pro, proti, Ověříme 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis F s ústním pozměňovacím návrhem. Takže hlasujeme ústní pozměňovacím návrhu pro. Proti zdrželi se schváleno. Šest, 60 pro. Proti zdrželi se. Ověříme šedesátku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o v textu pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Uh, the vote is concluded and, uh, Tím jsme okončili hlasování. Jak víte, kvůli výjimečným okolnostem v euroskupině bude nadcházející bod odložen, takže můžeme ukončit naší schůzi. Příští schůze se koná ve středu 15. července od 15 pokračuje ve čtvrtek 16. ráno. Děkuji, končím schůzi.